Takže, vážené kolegyně a kolegové, doporučení pro druhé čtení, společný postoj Rady ohledně univerzální služby a právech uživatelů, je to text pana Malcolma Harbra, společné stanovisko. Pane Mane? Eh, Paní předsedající, já mám jednu otázku k eh, pořadu, pořádku. Eh, předtím, než byla krátce tato schůze přerušena, tak eh, jsem jeden člen parlamentu skutečně nechal vplížit eh, jednu osobu, která udělala fotografie. Já si myslím, že tento kandidát by eh, měl také složit účty z toho, co se stalo. Děkuji, Mane, Mane, ano, prošetříme to a nyní se vrátíme k hlasování. Paní Dál. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám jednu věc ohledně hlasování. Zdá se, že hlasovací seznam hovoří o kompromisním textu výboru místo toho, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích. Já jsem proto, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, teď mi nenaskakuje to správné anglické slovo, o těch, které jdou nejdále, abychom o nich hlasovali nejdřív, takže podle článku 19 jedna jednacího řádu vás žádám, abyste změnila pořadí hlasování. Je to e, otázka pozměňovacího návrhu ohledně práv občanů je velice důležitý. E, je to velice důležité, takže prosím, e, učiňte tomuto přání za dost. Děkuji. Jak Mám, jak, jak jsem byla informovaná, není tady žádný problém s hlasováním, s hlasovacím seznamem a budeme postupovat podle něho. Takže nejprve jednička, blok číslo jedna, kompromisní balíček. A příslušné části bloku jedna, hlasujeme o nich. Teď kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Zkontrolujeme to. Jedná se o hlasování kvalifikovanou většinou. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh je skutečně přijat. Děkuji vám. A teď e, článek 20, je tady, e, jsou tady čtyři pozměňovací návrhy a příslušná část e, pozměňovacího návrhu 103, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Další se ruší a teď jsme u příslušné části pozměňovacího návrhu 103, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. A teď pozměňovací návrh 101. 111, 117 jsou identické, jmenovité hlasování ke všem a zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je ukončeno. A tyto návrhy jsou zamítnuty. A teď 102, 112 a 118. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. A tyto návrhy jsou zamítnuty. Pozměňovací návrh 62, 94, 104 a 119, které jsou identické, eh, dáváme o nich jmenovitě hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a tyto návrhy jsou zamítnuty. A teď eh, pozměňovací návrh 96, 106 a 120 jsou identické, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a tyto návrhy jsou zamítnuty. Příslušná část eh, pozměňovacího návrhu 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pod preambule 22, příslušná část do trojky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď bod preambule 26 a příslušné eh, části pozměňovací návrhu 103 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Bod prám, či pozměňovací návrh 18, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A teď e, pozměňovací návrh 95, 105 a 114, které jsou identické. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A tyto návrhy jsou zamítnuty. Takže společné stanovisko takto pozměněné eh, je tímto přijato. Před námi je další bod, doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí e, směrnice a v společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací. Je to zpráva paní Katrin Trotman a první eh, bude mít slovo paní Harms. Děkuji, paní předsedající. Já jsem se přihlásila z toho důvodu, protože nesouhlasím s tím pořadím, ve kterém se bude hlasovat o zprávě Katarin Trautmann proč došlo eh, ke změně eh, tohoto předmětu hlasování před eh, pozměňovacím návrhem 10. A prosím, aby mě bylo uděleno ještě předtím slovo. Děkuji, ano. Eh, argumenty ohledně pozměňovacích návrhů budou potom v té další fázi vzaty v potaz. Blok číslo jedna, kompromis eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a eh, návrhy jsou přijaty. A teď pozměňovací návrh 3 a 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. A návrhy jsou zamítnuty. A teď je příslušná část pozměňovacího návrhu 1. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Paní Hans. Paní předsedající, za svoji frakci bych chtěla změnit pořadí hlasování. Jde o to, aby celá řada pozměňovacích návrhů, které mají stejný charakter, by měla být, o těch by se mělo hlasovat ještě před pozměňovacím návrhu všech frakcí. Podle mě eh, jsou to pozměňovací návrhy různých frakcí a e, týkají se ochrany e, práv občanů ohledně zasahování přístupu do internet. Myslím si, že e, to jde nad rámec toho kompromisního návrhu. A podle mě parlament po tomto pozňacím návrhu Bonocon Bendit by měl právě na tomto místě se vyslovit eh, pro nejvyšší ochranu občanů. Mě nesmírně mrzí, že v této době na konci eh, velmi eh, dobrých konzultací s kolegyní Trautmanovou se nemůžeme dohodnout. My jsme cíli dobrého balíčku o telekomunikacích, ale neměli eh, by to věc jen tak eh, k tomu, abychom porušili lidská práva. Pan Hába? Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Děkuji, eh, paní předsedající. Opírám se o eh, článek 144, 155, 2 a frakce liberálů zde eh, o to, aby skutečně došlo ke změně toho hlasování. Napřed se bude hlasovat o 1 CP 5, 6 a 9 a teprve potom o kompromisu 10. Souhlasí to s tím, že možná vy máte na hlasovacích seznamech něco jiného než my, protože 10 Kompromisní návrh 10 je něco, co eh, s tím liberálové nesouhlasí. Jedná se o 144 a když dojde ke koligujícím pozměňovacím návrhům, tam musíme vědět, který se bude probírat jako první. V každém případě bychom měli mít eh, soudní příkaz dříve, než dojde k omezení osobní svobody. Thank, thank you. Uh, now, A teď paní Niebler jako předsedkyně výboru. Děkuji, paní předsedající. Já nehovořím ve funkci předsedkyně výboru, ale jako eh, zpravodajkyně ke zprávě Trautmann. Eh, prosím, aby eh, tento návrh byl odmítnut a aby jste pokračovala tak, jak to máte na svém seznamu malá, milá kolegyně Hamsová, nikdo v tomto eh, domě nechce omezit přístup k internetu. My jsme to vše zapojilo do kompromisu, kde jsme celou řadu měsíců o tom hovořili s českým předsednictvím. Účastnili si toho všechny politické strany a prosím, abyste zůstala u toho předloženého pořadí hlasování, abych nehlasovali tak, jak eh, eh, to bylo dohodnuto dohodnuto a ne tak, jak to chtějí liberálové a zelení. Would, would Mrs. Troutman as... Eh, chce eh, promluvit paní Trautmann jako zpravodajkyně? Ano, děkuji paní předsedkyně. Chtěla bych nejprve upozornit eh, ohledně žádosti na změnu v seznamu. Pokud kompromis, tak jak jsem ho pochopila, eh, byl umístěn před pozměňovacími návrhy frakcí, tak je to proto, že jde dále než pozměňovací návrh 46. Tento kompromisní návrh zahrnuje eh, klauzole, které se netýkají pouze eh, omezení přístupu k internetu, ale také různých věcí a překážek, které mohou zabraňovat uživatelům v užívání internetu. Chci také říct, že tento kompromis byl předložen ke článku 1, který se týká pole působnosti a má e, charakter průřezový, takže e, to je třeba vidět. A pozměňovací návrh frakcí se týká článku 8 a to je vlastně otázka regulací na národní úrovni. Já během vypracovávání kompromisu jsem spolupracovala v dobrém duchu a velice kvalitně se představiteli eh, politických frakcí a beru na vědomí skutečnost, že jedna z těchto frakcí teď stahuje podpis pod tímto kompromisním návrhem. Paní předsedkyně, chci říci, jako, předsed, jako, před, eh, jako spravodajkyně budu i nadále podporovat tento kompromisní návrh, tak jak jsem se také vyjádřila pro pozměňovací návrh 46. Přála bych si ještě dodat, dodat, že v podmínkách, ve kterých diskutujeme, eh, je moudřejší, aby se náš parlament vyjadřoval k pořadí eh, hlasování eh, spíš než k rozhodnutí, které by, se, které by bylo vaším či rozhodnutím zpravodaje. Ale chci vás požádat velice jednoznačně o toto. Je třeba si uvědomit, co se stane, když dojde k přehodnocení přehození eh, hlasování. Pokud ano, tak bude, dejme tomu, prohlasován pozměňovací návrh 46, pokud to bude kvalifikovanou většinou. A v takovémto případě vás žádám, paní předsedkyně, abyste také nechala hlasovat o kompromisu, eh, který jde dál než pozměňovací návrh 46, aby se o něm hlasovalo tedy po pozměňovacím návrhu 46. Pokud 46 nedostane kvalifikovanou většinu, tak jsem proto, abychom následně hlasovali o kompromisu a tím bude eh, parlament tedy dávat najevo svůj výběr. Děkuji, paní předsedkyně. Thank, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Vyslechli jsme si několik osob. Velice pečlivě zvážím to, co říkala paní zpravodajka. Před tímto hlasováním jsem si samozřejmě nechala poradit od našich služeb a také jsem si pozorně vyslechla, co bylo řečeno. Co by předsedající podle článku 155.2 našeho řádu mám právo rozhodnout o pořadí hlasování. Připadá mi, že je to natolik důležitá věc, jak v tomto parlamentu, tak mimo něj, že by bylo vhodné, kdybychom hlasovali o předchozích pozměňovacích návrzích, ale také z hlediska postupu protože pokud vím, pozměňovací návrh 10 byl kompromis, který přišel eh, nebo byl předložen až po hlasování ve výboru. Takže mi připadá, že jsou procedurální i další důvody pro to, abychom otočili pořadí hlasování. So accordingly I put... A proto nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1, odpovídající část dvojky, pětky, šestky a devítky. Hlasujeme jmenovitým hlasováním. Hlasování je zahájeno. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A návrhy byly přijaty. Amendment. Pozměňovací návrh 4. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4 a 8 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Návrhy byly zamítnuty. Prohlašuji společný postoj schválený v upraveném znění. Další bod je hlasování o doporučení pro druhém čtení zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Paní Dal Castelio Vera. Hlasujeme o společném postoji. Pozměňovací návrh číslo 1, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Prohlašuji společný postoj za schválený v pozměněném znění. Paní Trautmanová? Madame la présidente, j'avais Paní předsedkyně, já jsem žádala, abychom rovněž měli možnost hlasovat o kompromisu, protože ten kompromisní návrh je návrhem, jehož dosah je mnohem větší než pozměňovací návrh 46 a vy jste nepředložila tento pozměňovací návrh k hlasování a nedala jste žádnou, žádné vysvětlení ani odpověď zpravodajci, zpravodaji a já toho lituji a rovněž tedy nebyla sledována doporučení zpravodaje ohledně hlasování. Chci také říct, eh, co se stalo. Od teď, pokud eh, nebude přijata jakákoliv část kompromisu, tak eh, celý balíček půjde do dohadovacího řízení. To je důsledek, který byl teď vlastně odsouhlasen. Děkuji, paní Trautmanová. Já myslím, že parlament chápe důsledky toho, co právě udělal, nicméně děkuji za to, že jste na to poukázala. Nebylo by vhodné hlasovat o tom druhém kompromisním návrhu. A to hlasování bylo naprosto jednoznačné. Další bod hlasování o zprávě paní Pleguezelos Aguilar o frekvenčních pásmech vyhrazených pro mobilní komunikace. Hlasujeme o návrhu směrnice, pozměňovací návrh 1. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. Hlasujeme o návrhu komise v pozměněném znění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh legislativního usnesení, jmenovité hlasování, hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Další bod hlasování o zprávě paní Luling o rovném zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné. Pozměňovací návrhy příslušného výboru 1.20. Pozměňovací návrh, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ráda bych to prověřila. Pozměňovací návrh 20. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 20. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že to také musíme prověřit. Někteří z vás nezvedají ruce. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Pozměňovací návrh 21. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, prověříme to, pokud budete chtít. Hlasujeme znovu pozměňovací návrh 36. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 13 a 39 společně hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Myslím, že paní Lulingová chce přednést ústní pozměňovací návrh. La présidente, je me suis mise à... Paní předsedkyně, já jsem se dohodla s panem Kočilovem, který je předkladatelem e, stanoviska za e, svůj výbor o začlenění následujícího, následující věty. Pokud legislativa členského státu nepředpokládá povinné Eh, povinnou příslušnost eh, osoby nezávisle činné eh, k nějakému režimu sociálního zabezpečení, je tedy tak možnost činit na základě žádosti osoby partnera, který tedy vypomáhá v této vydělečně činné činnosti. E, takže nemůžeme o to žádat v tom jednom pojištění, pokud by neexistovalo a z tohoto důvodu je třeba přijmout tuto větu a dělám tak i jménem pana Kočila. Má někdo nějakou námitku? Musí to být 40 osob. Zdá se, že tady máme 40 osob. Obávám se, paní Lolinková, že o vašem pozměňovacím návrhu se nebude hlasovat. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 14, dílčí hlasování, čtyři části jmenovité hlasování. Hlasujeme o první části. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 14. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Takže třetí část. Hlasujeme o třetí části pozměňovacího návrhu 14. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. A čtvrtá část. Hlasujeme o čtvrté části pozměňovacího návrhu 14. Hlasování uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme to, jestli chcete. Hlasujeme znovu 42. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Ale bylo to těsně. Takže pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Pozměňovací návrh 16 hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu komise v pozměněném znění. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. A návrh legislativního usnesení, také jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme paní Nulingové. Nyní přecházíme ke zprávě Estrela. o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Paní Estrela, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poprosit, aby jednotlivé útvary dbaly na to, že je rozhodující portugalská verze pro všechny změny a návrhy na změny. A chtěla bych změnit také pozměňovací návrhy. 43 by měla být hlasována před 83. a to z důvodu soudržnosti textu. Rovněž poukazují na to, že ten text, který tady měníme, je 17 let starý, není aktuální. Přepracování této směrnice k tomu dojde až v dalším volebním období a v tomto období vstoupí v platnost. Máme před sebou legislativu do budoucna, která nezačne bezprostředně fungovat. A my chceme skutečně dát dobrý důvod občanům, aby se účastnili také voleb. Z toho důvodu děkuji také kolegyním a kolegům za tuto zprávu a její podporu. Děkuji paní Lulingová. Paní... Paní eh, předsedající, Eh, já si myslím, že tady máme 89 eh, pozňovacích změn a to je skutečně chaotické. A když budeme hlasovat, tak nám to neumožní abychom měli objektivní diskuze s radou a s komisí. Existuje 89 pozměňovacích návrhů, které jsou také v rozporu. Já si myslím, že bychom to měli poslat zpět do výboru, protože máme na to dostatek času, jak řekla paní Estrala. Paní Lulinková, můžete mi potvrdit, jestli tuto žádost předkládáte jménem své politické skupiny. Ano, paní předsedkyně, ano. Já nikdy nic neříkám jinak. Vždy jen jménem politické skupiny. To... Musí to být jasné, abych mohla vaši žádost vyřídit. Protože jste předložila žádost o vrácení do výboru, budeme to řešit jako prioritu. Je tady někdo další, kdo je pro tento návrh? Ne. Je tady někdo proti? Dobře. Budeme hlasovat. Kdo je pro, aby se to vrátilo zpět do výboru? Paní Estrela chtěla slovo jako zpravodajka. Myslím, že by měla mít možnost promluvit. Paní předsedkyně, to nemá smysl eh, znovu tento eh, text poslat do výboru, protože tato zpráva již byla prodiskutována se všemi frakcemi a já si myslím, že je většinou eh, podporována. Diskutovali jsme o tom s komisí, s radou. Jistě jsou tady rozličné názory. Víme také, že bohužel eh, rada za českého předsednictví prokázala eh, velice konzervativní, eh, extrémně konzervativní postoj, co se týče prosazování rovného zacházení s muži a ženami. A proto žádám parlament, aby hlasoval o tomto návrhu, podpořil můj návrh, aby tady byl další argument pro evropské občany, aby hlasovali v evropských volbách. Děkuji, paní Estrela. Nyní budeme hlasovat o návrhu paní Lulinkové a EPPED, aby se to poslalo zpět do výboru, kde je pro, ne proti. Zdrželi se. Zdá se, že tento návrh byl přijat, ale můžeme to prověřit, jestli chcete. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A je jasné, že návrh byl přijat. Posíláme ho zpátky do výboru. Dalším bodem je hlasování o zprávě paní Stauner ohledně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A návrh komise takto upravený k předkladám hlasování pro, proti, zdržel se, návrh je přijat. A pak je tady celé, eh, celý návrh legislativního usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je přijat. Blahopřeji zpravodaji. Dalším bodem je zpráva pana Maldejkise ohledně programu na podporu hospodářského zotavení poskytnutím finanční pomoci společenství na projekty v oblasti energetiky. Předkládám k hlasování blok číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Blok 2 tím pádem odpadá. Pozměňovací návrh 13, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Takže hlasování je teď ukončeno a návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 14, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování 14. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je zamítnut. Návrh komise, takto upravený, eh, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a návrh je přijat. Pane Bergre, chcete patrně předložit ústní pozměňovací návrh k návrhu eh, legislativního usnesení. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Zcela rychle eh, dohodl jsem se se zpravodajem a znamená to, že odstavce 2, 3 a 5 legislativního návrhu, a já to navrhnu teďka,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 Děkuji. Nějaké námitky? Zdá se, že tomu tak není. Takže s tímto pozměňovacím návrhem budeme teď jmenovitě hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. A návrh je přijat. Blahopřeji zpravodaj. A teď zpráva pana Otmara Karase, směrnice o kapitálu e, o e, afiliovaných e, institucích. Pan Bauman. Pane předsedající, tato zpráva byla sporná v mnoha frakcích. Aby se došlo k férovému hlasování, prosím, abyste mě dala slovo ohledně bodu 3 úvodního ustanovení, tak abych se k němu mohl vyjádřit. Ano, učiníme tak. Blok číslo jedna, příslušná část bloku jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 90, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. a návrh je zamítnut. A teď je tedy posměňovací návrh 88 a 93, to jsou identické návrhy, zahajují jmenovité hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno a e, návrhy jsou zamítnuty. A teď pozměňovací návrh 81, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je také zamítnut. A teď příslušné části pozměňovací návrhy 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pan Bolman. Frau Präsidentin, Paní předsedající, jedná se o různé představy k úpravě tzv. základního kapitálu a jedná se o pozměňovací návrhy 92 a 91. Ty jdou dále než jasná a přesná definice toho základního kapitálu. E, takže z toho důvodu požádám a doufám, že také s se souhlasem kolegů napřed hlasovat o tom a teprve potom o recitálu 3 jako 93. Prosím, abyste akceptovali, že k tomuto recitálu 3 je zapotřebí hlasovat jmenovitě. Pokud můžeme nejprve eh, vyřešit eh, to pořadí, tak eh, pane Karasi, jako zpravodaj, chcete se k tomu vyjádřit? Ano. My jsme v diskuzi velmi jednoznačně zjistili, že pozňovací návrhy byly upraveny kompromisním řešení a to dostačujícím způsobem. Z toho důvodu prosím, abychom u tohoto pořadí zůstali a nemám nic proti jmenovitému hlasování. Is there any objection to... Eh, Ptám se, zdali je tady nějaká námitka oproti žádosti na jmenovité hlasování. Ne, takže zdá se mi, že se budeme držet daného pořadí a proto pozměňovací návrhy 86, 87 byly staženy, takže příslušné části eh, pozměňovacího návrhu 89, kdo je pro? Jedná se o jmenovité hlasování, omlouvám se, říká předsedkyně, takže příslušná část pozměňovacího návrhu 89 hlasujeme jmenovitě. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 83. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď návrh komise, takto upravený. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A návrh legislativního uh, usnesení jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je přijat. Blahopřeji našemu zpravodaji. Další bod hlasování o zprávě pana Hopenšteta o finančních službách, účetní výkaznictví a auditech. Blok číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Hlasujeme o návrhu komise v pozměněné verzi. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A návrh legislativního usnesení, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme zpravodaji. Další bod je zpráva pana Vojtěchovského o ochraně zvířat při usmrcování. Spravodaj žádá o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě stručné otázky, technické, ale důležité. Za prvé, máme blok pozměňovacích návrhů, který navrhuje výbor pro zemědělství, mimo jiné 64. O něm by se mělo hlasovat samostatně. Je to pozměňovací návrh, který se zaměřuje na vytváření národních referenčních center a to je velice důležitá součást celého nařízení. Návrh pro zemědělství navrhl, aby neplatila povinnost zřídit referenční centrum na národní úrovni a já jako zpravodaj se domnívám, že toto je proti obecné logice veškerých nařízení a navrhuji, aby se o tomto pozměňovacím návrhu 64 hlasovalo samostatně. Druhá otázka. Věnujte prosím pozornost pozměňovacímu návrhu 28, který se zaměřuje na kontroverzní a emocionální otázku rituálního zabíjení. Hlasování pro tento pozměňovací návrh by znamenalo, že zabráníme možnosti úplného zákazu rituálního zabíjení na národní úrovni. Když budeme hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 28, umožníme tento zákaz. A třetí otázka, prosím věnujte pozornost pozměňovacímu návrhu 85. Komise navrhla, aby se zkrátila doba přepravy zvířat z hospodářství a také doba čekání na jatkách na 24 hodin. Hlasováním pro tento pozměňovací návrh 85 bude znamenat, že to nebude zkráceno, když budeme hlasovat proti pozměňovacímu návrhu. Podpoříme návrh komise, aby se zkrátila doba přepravy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. U té první věci, o které jste mluvil, to znamená žádost o oddělené hlasování pro 64. Zrušení článku 17. Má někdo námitky? Zdá se, že ano. V tom případě budeme hlasovat o tom bloku, jak se předpokládalo. Takže hlasujeme o pozměňovacích návrzích příslušného výboru, 69 pozměňovacích návrhů, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování, hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 15. jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 20 jmenovité hlasování. Hlasujeme pozměňovací návrh 20. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 21. jmenovité hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 21. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 28, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 28. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 37, jmenovité hlasování. Hlasujeme. 37. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 50, jmenovité hlasování. Hlasujeme. 50. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 51. Hlasujeme. Jmenovité hlasování, pozměňovací návrh 51. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 52. Jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. 81. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 87. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. 87. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 93. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 93. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Pozměňovací návrh 98, Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122, Kdo je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 27. Jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. 27. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme to, jestli chcete. Takže hlasujeme. Stovka. Pozměňovací návrh 100. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Pozměňovací návrh 99, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120, kdo je pro, kdo proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřicet sedm. Kdo je pro? Prověříme pozměňovací návrh 120. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 120. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Jednoznačně přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 54 padá a teď 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. První část 105 padá a teď odpovídající část 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 107, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111, kde je pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme to. 85. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 125 padá, a teď 113, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrhy 117 a 118 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka, jmenovité hlasování, hlasujeme, pozměňovací návrh 3. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Přijato. Čtyřka, jmenovité hlasování, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Nyní návrh komise v pozměněném znění. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A návrh legislativního usnesení, jmenovité hlasování, hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme zpravodaji. we have concluded. the... Uzavřeli jsme, skončili jsme hlasování a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bude se hlasovat o zprávě pana Penedy, obnovená sociální agenda. Předkládám k hlasování odstavec 14. odstavec 14 a slovo má pan Bushil Matthews. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Doufám, že mi e, všichni odpustí za tento ústní pozměňovací návrh na poslední chvíli k odstavci 14. Je to citlivé téma. V některých verzích, e, e, v některých členských státech ten jazyk je velice citlivou záležitostí. Návrhem je, aby místo odstavce 14 jsme přišli s odstavcem, který již parlament schválil. Jedná se o odstavec 3 eh, usnesení z 11. března 2009, eh, které se vztahovalo k jarnímu eh, samitu ohledně Lisabonské strategie. Je to jenom několik věd. Bere na vědomí, že některé členské státy zavedly koncepci minimální mzdy a e, navrhuje, aby ostatní členské, e, že další členské státy mohou využít jejich zkušenosti. Jedná se o sociální ekonomickou účast všech a regulace takových záležitostí jako minimálních e, mest prostřednictvím kolektivního, kolektivního vyjednávání, aby pracovníci na celý úvazek měli důstojný příjem a myslím si, že to již paní předsedkyně bylo opravdu odsouhlaseno z, eh, ze strany politických frakcí. Spravodaj eh, s tím také souhlasí, takže doufám, že můj ústní pozměňovací návrh bude takto přijat. Děkuji. Eh, chci se zeptat, zda má někdo nějaké námitky. Pan Anderson žádá o slovo. Děkuji. Děkuji. Mám jednou eh, krátkou otázku švédskému příkladu, překladu. Odstavec 1, 37. Tady eh, se hovoří o minimum income. My to máme přeloženo jako minimální mzda což znamená, že ve švédštině by tam měl být jiný výraz, protože minimální mzda a minimální příjem to je něco jiného. Takže prosím, korigujte to. Uh, Ve vztahu k ústnímu eh, pozměňovacímu návrhu pana Bushela Matthews eh, se zdá, že není žádných námitek, takže odstavec 14 předkládám k hlasování takto pozměněný, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. A teď odstavec 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato a návrh usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je tímto ukončeno a návrh je přijat. Dalším bodem na pořadu jednání je hlasování o zprávě pana Lamberta ohledně aktivního začlenění osob vyloučených z trhu práce. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, pokud si přejete, zkontrolujeme to elektronicky, abychom si byli jistí. Takže elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 2, prosím. A hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. A teď e, návrh usnesení takto pozměněného. Hlasujeme jmenovitě. Jmenovité hlasování je tímto zahájeno. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat.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 Zcela výjimečně, kolegyně a kolegové, ti z vás, kteří čekají na vysvětlení hlasování, asi si uvědomujete, že je opravdu hodně pokročilá hodina, že už tady všichni sedíme poměrně dlouho, podobně a především jako náš tlumočnický tým. Je tady před námi celá řada vysvětlování hlasování. Já si myslím, že do tří hodin bychom to v žádném případě nemohli zvládnout a proto přijímám rozhodnutí, jako jsme tak již učinili v předchozích případech, případech, že se tím budeme zabývat na závěr našeho nočního zasedání. Děkuji. I will take one of you. Jeden, jeden bude přijat. Všichni nepochybně řeknou to samé. Eh, paní předsedkyně, pravidla jsou velmi eh, jednoznačná. Po hlasování má každý právo na 60 vteřin vysvětlení eh, hlasování. Já si uvědomuji, že je hodně pokročilá hodina. Uvědomuji si, že tady je hodně žádostí, ale kolega Vilan Quadras měl takový kompromisní návrh, umožnil, aby hovořili řečníci jeden po druhém Eh, bez eh, prodlévání a to se eh, všechno zrychlilo. Děkuji, pane kolego, my jsme se tímhle návrhem zabývali, ale opravdu by to bylo velice dlouži, dlouhé, takže máte všichni příležitost vysvětlit své hlasování po dnešním večerním hlasování. Ani nevíte, jak jsem ráda vyslechla všechny vaše příspěvky.